Zápis eh, z, eh, z dubnového zasedání jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky k zápisu? Počkej. Mech chvilku, chcete se vyjádřit k zápisu? Máte něco k zápisu? Ne, ne, ne k zápisu. Jednu. jednu Pane předsedo, chtěl jsem říct něco k jednacímu řádu. Nejprve se musíme zeptat, zda jsou námitky k zápisu. Nejsou. Tím je zápis přijat. Takže vy jste se hlásil k pořadu jednání, pane Pedicini. Ano, pane předsedo, Chtěl bych říci, chtěl bych upozornit na skandál týkající se pana Renata Sorda ze skupiny sociálních demokratů, který se týká celého parlamentu. E, a týká se to odstavce 3,6.2, protože došlo k tomu, že tento poslanec byl odsouzen k třem letem trestu odnětí svobody eh, z důvodu daňových podvodů a přitom stále zasedá v tomto parlamentu a jedná o věcech, které se přímo týkají daňových a finančních úniků, čili je to eh, zásadní konflikt zájmu. Chtěl bych tedy apelovat na vás, pane předsedo, abyste ověřil tyto zkušenosti, skutečnosti, promiňte, a abyste učinil příslušné kroky protože týká se to ostatně i vaší politické frakce a to je rozhodně něco, co my Italové nechceme dávat jako příklad zbytku předsedy. Čili pane předsedo, vážení poslanci, myslím si, že nemůžeme umožnit, tolerovat, aby v těchto lavicích seděl někdo, kdo byl odsouzen za finanční podvody. Děkuji. Haben Sie sich jetzt beruhigt, Frau Kollege? Jste se uklidnil, pane kolego? Dobře. Ne, k tomu ne, ne budeme nyní vést diskusy. V Evropském parlamentu je právní eh, řád. To byla politicky motivovaná deklarace, nikoli připomínka pořadu jednání. Kolegyně byla v první instanci odsouzena a odvolala se do té doby v každém právním státu platí prezumce neviny a já jako předseda nemám pravomoc do toho nijak zasehovat a nemám ani to ani v úmyslu. To je záležitost italské justice. Všechno ostatní eh, se eh, týká mm, příslušné poslankyně, eh, byla zrušena imunita a to je jediné, co jsme udělali. Jinak eh, je dán průchod italské justici. Já samozřejmě chápu, že vy jako politik jste eh, využil příležitosti k tomuto jednostrannému prohlášení. Filip de Bakr byl jmenován mm, členem České vládky, jednou z Českého Evropského účetního dvora obou pánům Eh, přeji eh, hodně úspěchu k jejich jmenování. Ehm, příslušné belgické ehm, úřady s